Il Presidente. Buongiorno, kolega. Dobrý den, kolegové, kolegyně. První bod programu to je zpráva paní Kingy Gál o základních právech v Evropské unii. Účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A dám úvodem slovo paní zpravodajce Kinze Gál na čtyři minuty. Prosím, máte slovo. Thank you, president. Děkuji. Pane předsedo, milí kolego,